Colleagues, uh, please take your seat. Kolegové, prosím, posaďte se. Colleagues, um... Kolegové, všem vám chci popřát šťastný nový rok a můžeme určitě hned přijmout program. Samozřejmě přeji šťastný nový rok bez ohledu na ten šokující, velice smutný incident ze včerejška. A zde eh, v rámci svých poznámek tak bych hned chtěl navrhnout, abychom s vaším dovolením abychom eh, v, v, v roce, eh, podle e-mailu, který jste dostali, tak v 10.45 eh, eh, a pan předseda tedy řekl, že vyjádříme solidaritu se všemi obětmi, posustalými a, a On nás vyzval, abychom v 10.45 před Evropským parlamentem drželi minutu ticha, takže bych navrhl s vaším dovolením, abychom v 10.45 krátko, nakrátko e, eh, přerušili. Samozřejmě ti, kteří chtějí držet tuto minutu ticha. Takže v 10.45 až 11 hodin a poté budeme pokračovat, v 11 hodin budeme pokračovat. Já myslím, že tak toto bude vhodné. A možná i e, teď na začátku, také na začátku schůze, také bych chtěl vás požádat o chvíli e, ticha a pokud někdo chce k tomu teď něco říct, jsme přece výbor Libe, tak bych velice rád si vyslechl jakákoliv prohlášení k těmto včerejším událostem. Pokud si někdo přeje se vyjádřit, pan Ochtef chce něco říci. Ano, děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji, že jste navrhl tuto minutu ticha. Samozřejmě jménem e, e, francouzského společenství zde francouz, a evropského společenství eh, chci jenom k tomu říci, že je to drama, které, bylo zaměře, které se týkalo jedné publikace, publikace, která několikrát vyjádřila svoji nezávislost, nezávislost k řadě témat politických i náboženských. A je to drama, které bylo nejvážnější drama za posledních 50 let. A od včerejška, od večera eh, eh, toto eh, vyprovokovalo velké manifestace. Mnoho tisíců lidí se schromáždilo na náměstích v řadě měst ve Francii, aby se tam spojili a vyjádřili solidaritu, stejně tak v Belgii, v Dánsku, v Bruselu samozřejmě a v dalších zemích také se vzedmula vlna tedy manifestací a je to tedy výzva, výzva, ale která se netýká pouze nás, ale celého evropského společenství a všichni se k tomu musíme postavit. Děkuji, pane předsedo. I'm going to take, um, Madame Guillaume and then... Pani Guillaume ještě a potom pan Michel Silvi. Děkuji. Děkuji, děkuji za tuto iniciativu a že jste nám umožnil také i e, se přidat e, k, k té akci v 1045. Pan francouzský prezident hned se vyjádřil po událostech a vyzval, apeloval na francouze, aby se sjednotili a já stejně tak bych chtěla e, podpořit toto doporučení a zcela souhlasím s tím, co řekl pan Ortefe na adresu včerejších událostí ve Francii. Jak on správně řekl, to je národní trauma které ale by nás všechny mělo vést, abychom se zamysleli nad touto sítí fanatiků, kteří takto působí na našich územích a včera oni zautočili na noviny. Třeba nemusíme souhlasit s jejich názory, já jsem také byla kritická vůči některým jejich článkům a projevům, ale jde o svobodu. A tuto svobodu tento tisk tento časopis stotožňoval, eh, vyjadřoval, takže jde o útok na svobodu eh, projevu a proto bychom všichni měli se spojit a bojovat proti této metle. Děkuji Silvi a s vaším dovolením ještě poslední, eh, pan Michel. Ano, pane předsedo, já jménem e, frakce bych chtěl také samozřejmě vyjádřit hlubokou soustrast především rodinám obětí a celému francouzskému lidu a francouzským politikům. A e, ještě bych chtěl skutečně mm, vyjádřit, že zde eh, je, mm, velice oceňuji to, že všichni politici napříč politickým spektrem se spojili. Je to drama, které se týká nás všech. Jde přece o svobodu projevu. Eh, nic více, nic méně. Netýká se to pouze tisku. Samozřejmě tisk je v první linii a mm, novináři mm, zde jsou vystaveni eh, rizikům, která si často my zde neuvědomujeme. Takže já bych chtěl i vyjádřit soustrast policistů civilistům, eh, kteří také se stali obětmi mm, tohoto útoku a měli bychom zamyslet se nad jinými eh, prvky, to znamená, eh, abychom se vyhnuli tomu spojování s náboženstvím, takzvanému amalgámu, abychom to nespojovali mm, i bez ohledu na názorové rozdíly, tak bychom měli uh, Eh, skutečně mm, to vidět prismatem demokratických evropských hodnot. Eh, a zde já eh, já si myslím, že by bylo dobré, abychom i francouzským politickým orgánům předali naši soustrast. Děkuji. Those colleagues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 pane předsedo. Eh, eh, ještě abych eh, se zmínila o předchozí diskuzi. Zdá se, že na jihu Paříže teď došlo ke střelbě před krátkou chvíli, tak uvidíme, zda to je propojeno s, se střílením včera, takže nové, nová střelba v Paříži. Pane předsedo, děkuji za slovo. Je to skutečně téma, mm, které se jeví triviální ve světle těch událostí, o kterých jsme mluvili, ale nicméně to téma důležité. Já se pokusím rychle, abychom respektovali lhůtu, kterou jsme si stanovili na těch 1045. E, v 2013 účetní dvůr zkontroloval mm, účetnictví komise a devět e, agentur, jejichž činnost spadá do kompetence Evrops- e, výboru LIBE. A mm, takže mm, parlament tím, že odsouhlasí tento rozpočet, tak v podstatě uzavře účetní období a jde o to mm, zkontrolovat, zda ty prostředky se řádně využily stanoviska, která jsme vydali zde ve výboru Libe, to jsme předali příslušnému výboru, tedy výboru Kokobu, který sám vydá doporučení, a to na základě těchto doporučení výboru KONT potom plénum eh, udělí absolutorium. A teď obecně řečeno, pokud eh, absolutorium představuje politický aspekt eh, kontroly rozpočtu na konci účetního období, tak ale vychází z výroční zprávy účetního dvora. Vždy jinými slovy, eh, je to velice technická činnost, technická zpráva s technickými odbornými doporučeními, která z toho vyplývají. A dnes my předkládáme celou sérii stanovisek. Za prvé, Eh, doporučení účetního dvora byla respektována doslova a do písmene. A poté i e, byly vydány e, i připomínky, které byly v souladu s doporučeními z předchozích rodu, roku. Potom vysvětlení e, k různým připomínkám účetního dvoru, tak to také bylo zohledněno a týkalo se to jak komise, tak agentur. A u každého návrhu stanoviska vycházíme z toho, že Evropská komise a mm, agentury musí zdravě řídit své finance, výkonně, efektivně efektivně eh, musí využívat a čerpat prostředky. A teď konkrétně, pokud souhlasíte, pokud jsem dobře pochopila, tak pane předsedo, eh, těch 11 stanovisek mohu probrat najednou. Takže pokud jde o, celý, eh, pokud jde o ten rozpočet, tak zde bilance vypadá víceméně pozitivní, vykazuje zde zlepšení ve světle těch kritik, které jsme dostali v předchozích letech, ale samozřejmě tady já se eh, nebudu eh, hovořit vyčerpávajícím způsobem, jenom si míním některé věci. Pokud jde o souhodný rozpočet Unie a jeho plnění, Evropská komise, zde účetní dvor, dvor dospěl k závěru, že konsolidované účetnictví plně reflektuje, věrně reflektuje finanční situaci k 31.12.2013 i kvituje eh, lehké zlepšení, pokud jde o míru chybovosti, eh, pokud jde o za eh, účtování pladeb, je to 4,7%. Pokud jde o naši oblast justice a vnitro, tak zde je třeba uvítat fakt, že reziduální míra chybovosti na rok 2013 bylo nižší než 2%. A obecně řečeno, bylo by žádoucí, aby výroční zpráva účetního dvora poskytovala detailní informace o výdajích týkajících se toho prostoru spravedlnosti práva. A to platí i pro Frontex, pro vnější hranice, tedy je mm, politování hodné, že tyto výsledky nelze lépe vyhodnocovat, poněvadž e, některé příslušné orgány toto příliš dobře nesledují a i e, to dobře nehodnotí potom komise a členské státy ve svém hodnocení ex post. A poslední poznámka. Pokud jde o ty fondy na rok 2007-2013, zde jsme narazili na určité problémy a to především e, jsou to pravidla způsobilosti výdajů a kontrola této způsobilosti. Bylo by tedy vhodné, abychom zde respektovali doporučení účetního dvora, podle kterého komise by měla činit tak, aby tyto kontrolní činnosti byly více, eh, aby se více opíraly opírali o analýzu rizik a aby, mm, protože tady často jde o příjemce prostředků, kteří nejsou tak zvyklí čerpat dotací. Dále, pokud je o absolutorium Evropské agentury pro lidská nebo základní práva, teď to zrychlím. Zde nemám žádné významné připomínky, které by se týkaly plnění rozpočtu této agentury, poněvadž ty prostředky v roce 2014 jsou sice vysoké, ale jde o operativní provozní výdaje a to především kvůli E, několikaletému charakteru projektu, které řídí tato agentura. Pokud jde o AFRU, pokud jde o Evropského inspektora ochrany údajů, zde je třeba e, si uvědomit, že to není agentura jako taková, je to kontrolní nezávislý orgán, není to agentura. Zde já nemám žádné velké připomínky, pokud je o plnění rozpočtu, zde nedochází k nějakým velkým nesrovnalostem a zde řádně tento úřad plní rozpočet a dokonce se to zlepšuje. Já e, e, se snažím respektovat čas, takže to beru najednou. Pokud jde o Evropské monitorovací centrum pro drogu a drogy a drogovou závislost. Zde také nemám žádné velké připomínky, pokud je o plnění rozpočtu. Je třeba ale zdůraznit, že je třeba tam zlepšit výběrová řízení, především pokud jde o transparentnost a rovno zacházení s různými eh, uchazeči o projekty. I podobná poznámka padla již minulý rok. Eh, je to tedy úřad, který Eh, ale eh, pořád ještě eh, závisí na té předchozí agentuře, mm, na té observatoři. A pokud jde o Evropskou policejní akademii CEPOL, zde je třeba kvitovat s potěšením, že došlo k otevření CEPOLu a to k prvnímu desátý, tedy nové sídlo bylo otevřeno. Zde kolem toho byly velké nejistoty což znamenalo, že stav zaměstnanci byli v takové prekérní situaci, bylo problematické pro plánovat rozpočet. Zde já nemám připomínky k plnění rozpočtu z roku 2013, ale jak řekl účetní dvůr, zde je třeba, doj, aby došlo ke zlepšení v plánování rozpočtu a aby došlo ke zlepšení transparentnosti při procesu nabírání pracovníků, ale Cepolo se zavázal, že toto napraví. A teď eh, šestá agentura, tady jde o plnění rozpočtu Frontexu. Frontexu. Zde je třeba eh, eh, i kvitovat s potěšením, že podle účetního dvora jsou ty údaje spolehlivé, ale pokud jde o mm, regulérnost subvencí té společné operace moře, vzduch, mm, kontinent, takže tam je to třeba zlepšit a i i když to, tady šlo pouze o jeden projekt, zatím se tyto problémy nerozšířily jinam. A zde i potom je třeba lépe i e, e, kontrolovat smlouvy ex ante. Pokud jde o Frontex, zde Frontex má několika leté projekty a programy. Zde v tom je určité riziko, což je velká výzva pro Frontex. Frontex musí lépe plánovat a čerpat svůj rozpočet. Zde samozřejmě vždycky je možné zlepšovat rozpočtovou kontrolu. Pokud jde o Europol, zde mm, rozpočet je plněn docela dobře, nemám žádné připomínky. I přes to úsilí, které Europol podnikl, tak zde došlo ke zlepšení ale ještě je co zlepšovat, především pokud jde o výběrová řízení a míru plnění rozpočtu. A pokud jde o plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, zde já nemám žádné velké připomínky, že by docházelo k nějakým eh, eh, nesrovnalostem, ale i bez, přes veškeré úsilí úřadu tak je, lepš, je třeba, aby zlepšili plánování rozpočtu a eh, nabírání pracovníků. Eh, vzhledem k tomu, že účetní období roku 2013 je první kompletní finanční rok, kdy tento úřad byl finančně autonomní. A nyní Evropská agentura pro provozní, provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, hm, IULISA, takže zde nemám velké připomínky, nedocházelo k nesrovnalostem plnění rozpočtu. Je třeba ale zdůraznit, že tato agentura se stala finančně autonomní až v roce 2013, tudíž je třeba uvítat, že v tomto plním finančním roce si vedli dobře. I tak to vidí účetní dvůr, hovoří o, eh, o tom, že eh, účetnictví bylo vedeno spolehlivým věrným způsobem. Pokud jde o absolut, moratorium pro Eurojust. Zde nemám připomínky, že by docházelo k nesrovnalostem v plnění rozpočtu. Zde účetní dvůr řekl, že došlo ke zlepšení a je třeba ještě zlepšit plánování rozpočtu a plnění rozpočtu, ale je třeba kvitovat s uspokojením, že tato agentura již podnikla v tomto velké úsilí. A teď pokud jde o udělení absolutoria, mm, eh, eh, eh, plnění rozpočtu Eh, agenturám Evropské unie, eh, pokud jde o výkonnost finanční řízení a kontrolu zde. Já musím obecně k tomu říci, že agentury se zlepšily a zde eh, je především třeba zlepšit výběrová řízení, kdy se vybírají noví pracovníci. Zde dochází k určitým chybám, pokud je třeba o transparentnost těchto řízení. Potom je třeba i, aby ty systémy reportingu, výkaznictví aby eh, eh, i lépe reflektovali efektivitu výsledků, tedy kromě čistě účetní vize, eh, jak vypadaly výdaje, příjmy a tak dále, které měli k dispozici, ať jde o komisi i agentury, tak je třeba i tedy mít takovou tu vizi o výkonnosti, o účinnosti. A dále v minulém roce, a to se týká komise, pokud jde o multilingvismus, je žádoucí, aby i ty výroční zprávy byly dány k dispozici nejenom v angličtině, ale i v ostatních úředních jazycích Unie. Závěrem obecně bych řekla, jak jsem již uvedla úvodem, pokud jde o různé ty subjekty, které spadají do naší kompetence, tak ta bilance vypadá pozitivně víceméně a obecně lze skonstatovat, že došlo ke zlepšení ve srovnání s minulým rokem a samozřejmě čekají nás ještě další etapy. A teď bych ráda, abyste nám, pane předsedo, řekl, jaký je harmonogram těchto dalších etap, které nás čekají. Děkuji. Okay, thank you, Sylvie. Eh, tedy poznámky. Děkuji Stínovým mm, za práci. Na Karla Sekole já bych řekla, že zcela souhlasím s tím, jak se vyjádřil na adresu obecného eh, rozpočtu, souhrnného rozpočtu, ty skluzy, nezaplacené faktury a tak dále. Já si přeji, abychom do budoucna mm, tedy vyřešili tuto zásadní otázku, ta je pro nás zásadní, ano, a na Sophie Inveld bych řekla, ano, já jsem já nechci tedy zde řešit eh, ty eh, její spory s Timothy Kirkopem, pokud jde o PNR v Holandsku, ale já chápu ten otazník, tu otázku týkající se plnění. Nemůžeme to je zpráva o plnění rozpočtu. Já nebudu hovořit zde o meritu věci, jak je to s národními PNR. To by bylo frustrující pro mě. A já si myslím, že určitě eh, komise mm, eh, nám poskytne nějaká vysvětlení, nové informace a také panu Kirkompovi bych řekla, který se vyjádřil k tomuto matu. Ano, já eh, vím, že je problematické tedy vůbec získat informace a to platí tedy i pro, eh, eh, no, mm, pro tedy eh, i to, o čem jsme hlasovali nedávno a zde je třeba, abychom měli i jasné tedy podklady, abychom mohli vyhodnotit ty helikoptéry Frontexu. Děkuji Silvi, skutečně vynikající práce, děkuji kolegové. Nyní přejdeme k hlasování. Všichni mají hlasovací kartu? Ah, okay. It was all too good to be true, colleagues.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 Děkuji, ano, opakuji. 10.45 máme termín, takže máme zde teď eh, zástupce společného dozorčího orgánu a potom ještě čtyři řečníky. Tak pan Folimbo, prosím stručně. Buongiorno, sono Vanna Palumbo. Jsem, jmenuji se Palumbo, jsem eh, předsedkyně eh, kontrolní orgánu pro Schengen a máme zde pana místo předsedu Tomasene, sekretáře a eh, další členy kteří také se zúčastnili různých těch kontrol. Takže určitě platí, že zde již mnoho let se diskutuje o tomto aspektu a musím k tomu říci, že mm, Eh, orgán dospěl k závěru, že eh, tato dohoda, naše dohoda, tedy evropská dohoda, dala eh, Europolu další kompetence, kromě rozhodnutí z roku 2009. Proto jsme se rozhodli, že budeme kontrolovat tedy my jakožto orgán, který kontroluje efektivitu, takže budeme kontrolovat Europol i v této části. A Mm, proto jsme tedy mm, vyvinuli ten systém inspekcí a mm, i samozřejmě veškeré zprávy zatím byly považovány za utajené, důvěrné a my jsme proto měli velký problém, tedy my jako kontrolní orgán vůbec měli potíže, jak tedy splnit požadavky Evropského parlamentu. I proto, poněvadž ty normy nejsou příliš jasné, jsou to normy, které se týkají přístupu eh, veřejnosti k dokumentaci těchto orgánů. Ty sice máme, ale neexistují specifické hm, předpisy, které by se týkaly demokratické kontroly, kterou má provádět parlament. Takže v roce 2012 jsme odpověděli parlamentu, že můžeme garantovat přístup k naší zprávě, ano, ta naše e, zpráva je přístupná parlamentu, ne veřejnosti, ale samozřejmě za určitých podmínek e, je tato zpráva k dispozici parlamentu i národním parlamentům, samozřejmě s tím, že je to chráněno státním tajemstvím. Takže musím k tomu říci, že celá tato část ale není nějak normalizovaná, upravená, takže tady Máme co dočinění s určitými problematickými aspekty. Na jedné straně naše zpráva poukazuje na eh, jednostranou implementaci eh, a, a i tedy eh, hovoří o tom, že ta dohoda není interpretována stejně bilaterálně a na druhé straně poukazujeme na to, že normy nejsou dostatečně jasné. Takže vzhledem k tomu, že teď Eh, probíhá eh, přehodnocení eh, právního základu Europolu i se pracuje na balíčku na ochranu osobních údajů v rámci třetího pilíře, takže možná by bylo vhodné i přehodnotit tuto část a zavést konkrétní předpisy normy, které by jasně stanovily, kdo že ten, který provádí dohled nad tímto orgánem, takže bude samozřejmě respektovat důvěrnost údajů, ale na druhé straně musí mít možnost provádět demokratickou kontrolu. Děkuji. Říká pan předseda, děkuji za stručnost, paní Palubo. Máme zde celou řadu kolegů, kteří se chtějí vyjádřit. A hned začneme Sofie Intveld. Sofie, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Mm, já paní ombudsmanku náhodou znám docela dobře, si myslím. A, takže zaprvé chci vyjádřit mm, díky za práci eh, úřadu ombudsmana a za velice detailní zprávu. Já mm, s politováním ale konstatuji, že nám to trvalo, našemu výboru to trvalo čtyři měsíce, než jsme e, dostali dopis ombudsmana, než vůbec došlo k této výměně, takže by to mělo být do budoucna snad rychlejší. A o co tady jde? Jde o to, že v demokracii my dáváme pravomoce orgánům, ale potom zde platí ten princip kontrol. Přece není možné, aby někdo nekontrolovatelně vykonával své pravomoce. Vše musí být pod kontrolou. O to tady jde. Když my jakožto parlament, my jsme dali podporu takzvané dohodě SWIFT, tak jsme to udělali za předpokladu, že budeme schopni kontrolovat, monitorovat implementaci této dohody. A nyní se ukazuje, že to tak nebylo. A já si myslím, že to zakládá velice špatný precedent pro další mezinárodní dohody, eh, které máme podepsat. Mám několik otázek a připomínek. Za prvé, Eh, zdá se, že mm, eh, technické eh, modality, které vyjednala komise, to je základ celého problému, jak to vypadá. A já bych chtěla slyšet i názor právní služby. Zdali ano či nikoliv, komise má právo vyjednávat způsob, o pravomoce, zdali tedy pravomoce ombudsmana podle smlouvy, pokud jde o ty technické postupy, zdali skutečně komise má právo to tak udělat a pokud ne, tak e, jsou ty technické postupy, které komise přijala, jsou potom platné a závazné pro úřad? Já myslím, že asi ne, když zde nebyl dodržen právní základ. Já si myslím, že i pro budoucí mezinárodní dohody, pokud komise má pocit, že by se mělo vyjednávat o nějaké dohodě, tak možná aspoň zdvořile by mohla informovat Evropský parlament a to ještě předtím, než se uzavře taková mezinárodní dohoda. A potom také asi zde se poukazuje na další problém, eh, na který jsme poukazovali již v minulosti. Jak uvedla předřečnice, my nemáme žádná řádná pravidla pro utajování dokumentů, pro jejich klasifikaci takzvanou. A protože nemáme pravidla, no tak eh, těžko můžeme potom něco eh, napadnout třeba u soudu. Já často tedy u soudu chci napadnout klasifikaci utajení nějakého dokumentu, ale potom já se ptám tady ombudsmanky, eh, eh, eh, jaké právo potom mám, čeho se můžu já dovolávat jako parlament, jako poslankyně, jako občan, občanka, abychom mohli napadnout utajení nějakého dokumentu. A, takže já se teď uzavírám, pane předsedo. Já e, oficiálně žádám, abychom požádali o stanovisko právní služby k těmto otázkám a také bychom se měli k tomuto tématu klasifikace utajení dokumentů vrátit. Ano, Sofi, k tomu jenom bych řekl, že kolegové, připomínám, že my jsme požádali o právní eh, stanovisko právní služby a to dostaneme velice brzy a bude předloženo někdy na nějaké příští schůzi výboru Libe a kolegové, skutečně máme málo, málo času, máme zde ten termín 10.45, takže já se skutečně omlouvám, ale mm, e, e, chtěl bych, aby lidé měli čas i se tam dostat, to znamená, musíme e, skončit těsně před tři čtvrtě na jedenáctou. Takže omlouvám se, že vás musím omezit, pokud jde o minuty, dvě minuty. Tak nyní Axel. Vielen Dank und zunächst auch allen Kolleginnen. in order uh, to answer the question was the European Commission allowed to uh, uh, adopt the Vzhledem k technickým problémům česká kabina bohužel musí eh, skončit, eh, takže od teďka nebude český kanál, nebude čeština. Děkujeme. Ask the European Commission to negotiate with our partners in order to change that. It is not possible